Uh, dear colleagues, dear friends. Vážení kolegové, milí přátelé, máme před sebou program dnešní schůze, takže by bylo bezvadné, kdybyste to mohli schválit, ale především tedy se chci omluvit za spoždění ale diskuze na schůzi koordinátorů byly dlouhé, tak já doufám, že do 12.30 stihneme skončit, mm, co máme na programu. Ale e, na úvod mám jednu smutnou zprávu pro nás, pro všechny. S mm, hlubokým zármutkem vás musím informovat, že náš kolega a místo předseda ITRE Miloslav Ransdorf zemřel v lednu, eh, v 22. ledna. On v roce 2004 byl poprvé eh, eh, se stal členem Evropského parlamentu. Mnozí z vás si ho jistě velmi dobře pamatujete. Miloslav byl aktivním členem výboru ITRE a to po celou dobu jeho členství 12 let. Hm, jeho práce v Evropském parlamentu eh, uzavírá dlouhou politickou kariéru, kdy byl nejprve členem České poslanecké sněmovny po dobu 8 let pro dvě volební období od roku 96 do roku 2004 a předtím byl eh, členem Československého federálního schromáždění v letech 1990 až 92, tedy po dobu dvou let. To bylo velmi významné období pro eh, Československé federální schromáždění. Miloslav byl eh, velice odhodlaný politik, který vždy vysvětloval a hájil své zájmy. Pamatujeme si ho jako vřelého člověka a dobrého kolegu. Jsem přesvědčený, že i vy jste stejného názoru. a po řadu let byl poměrně dost nemocný a bylo to i znát. A byl také místopředsedou energetick- Evropského energetického fóra a byl velmi aktivní na energetickém fóru, e, na schůzích ve Štrasburku, na e, fóru v Bruselu i v předchozím volebním období. Ale v tomto volebním období jako místo předseda byl opravdu nesmírně aktivní. Miloslav eh, za sebou eh, nechává manželku a dceru, eh, kterým bych chtěl vyjádřit jménem výboru ITRE upřímnou soustrast. Kondolenční kniha na památku pana Ransdorfa, našeho kolegy Miloslava, je k dispozici v Bruselu, tady na stejném patře. 20 metrů odtud a bude tam před hemicyklem, také příští týden před hemicyklem ve Štrasburku, čili ta kondolenční kniha je tady a bude i v Bruselu, eh, ve Štrasburku. Takže dovolte, abych navrhl minutu ticha na eh, památku našeho přítele. Thank you very much. Děkuji. Um, uh, yeah, uh, dear friends, um... Vážení přátelé, teď je mým úkolem účastnit se konference předsedů jako předseda konference předsedů výborů takže musím opustit naši schůzi výboru a ve tři hodiny odpoledne budu zase zpátky a budu přítomen na, druhou, na druhé části schůze výboru, takže nyní předávám eh, předsednickou funkci eh, kolegovi místopředsedovi Stalovi. Okay, let's... Uh... Dobrá. Takže budeme pokračovat. Chtěl bych připomenout, že dnes máme příležitost si vyměnit názory s výborem pro implementaci směrnice o energetické účinnosti, takže eh, navrhuji, aby zpravodaj Markus Piper z EPP rozpravu zahájil. Já vielen Dank. Ano, děkuji pěkně, pane předsedo. Doufám, že mikrofon je zapnutý. Máme zde nový nástroj, jakožto Evropský parlament. Je to takzvaná zpráva o provádění, kde eh, píšeme o tom, že se evropská legislativa osvědčila Nicméně existují určité problémy při implementaci a eh, chceme také komisi eh, dát několik námětů. Jedná se o přeskoumání směrnice, eh, které nás čeká letos na podzim. K tomu bych rád uvedl následující. Jsme v mnohem lepší situaci, protože eh, můžeme se věnovat vlastním rešerším, vlastním studiím a zkoumání. A nyní jsme to téma energetické účinnosti eh, si vzali za své. Rád bych poděkoval také stínovému zpravodaji, se kterým jsem se setkal. Děkuji také dalším účastníkům našich společných jednání, uskutečněno se slyšení, takže panuje skutečně velký zájem. A nyní k vlastnímu obsahu. Předeslal bych jednu věc. Jakožto Evropská unie jsme ve, ve světovém srovnání na dobré pozici. Od 90. Eh, let jsme snížili eh, emise CO2 o 23 a Zároveň se zvýšilo HDP o 46 takže o 23 méně CO2, o 46 více HDP. Otázka však zní. Otázka, jakou to má všechno cenu a také eh, jaká se, jak se tedy rozvinula byrokracie. Určitě budeme muset eh, změnit pár věcí. Mám na mysli především eh, zájemné působení eh, překrývajících se zákonů. A proto bych rád komisi položil řadu otázek. Několik konkrétních dotazů položím. Pokud by nyní pro dodatel energii mělo být povinností šetřit, nebude to mít dopad na obchodování s emisemi a na povolenky. Další otázka. Pokud eh, bude povinností šetřit energií, nebude možné, a teď hovořím o obnovitelných energiích, eh, bráněno eh, rozvoji těchto technologií, pokud se budou některé subjekty specializovat na obnovitelnou energii, nebude jim právě e, tato povinnost šetřit e, překážkou, ne, nedojde k tomu, že se e, vlastně jedna věc bude dělat e, několikrát právě díky tomu, že tady bude ta povinnost, e, povinnost šetřit energii. Směrnice o efektivitě, o účinnosti je v účinnosti v, od roku 2014 a většina členských států měla problém s jejím prováděním. To kritizujeme. Také s tou starší směrnicí o, budu, o budovách se řada členských států potýkala. S tím souvisí naši otázka. Eh, jak to, že tedy eh, navzdory tomu dosahujeme cílu energetické úspornosti? Když ty hlavní eh, směrnice nefungují, podceňuje snad účin dopady jiných legislativních aktů? Dámy a pánové, nyní se dostávám eh, k podstatě problému. V oblasti energetiky eh, jsou eh, celkem 2000 povinností podávat zprávu a to samozřejmě sebou nese vysokou administrativu. Pak jsou tady zadání oběhového hospodářství, kde jsou Eh, nové úkoly, pokud jde o deponování odpadů, pokud jde o oběh a tak dále. Od roku 2002 se používání surovin v Evropě zmenšil o 30 na jednu jednotku eh, sociálního produktu. To je dobrá zpráva. Já si myslím, že musíme pokračovat v tomto kurzu. ale eh, nesmíme eh, ten pozitivní rozvoj příliš omezit a ohrozit eh, přes příliš rozsáhlou byrokracii. V článcích 9 až 11 se hovoří o vyučtování, o podpoře kogenerace tepla a energie a já vím, že ta směrnice zatím nebyla plně provedena, ovšem otázka přesto zní, zda by nebylo možné dosáhnout jejich cílů uh, prostřednictvím uh, menší, menší uh, ho menší byrokracie a zda by nebylo možné uh, spoustu věcí začlenit do jiných směrnic. Pak je tady otázka označování CE. Bylo by možné doplnit to o pečeť oběhového hospodářství, to znamená, že by byla jenom jedna značka, která by se používala pro řadu oblastí, které nám leží na srdci. Já vím, že eh, tady je velká euforie, pokud jde o ty nové úkoly, ale já bych si eh, představil, že by bylo možné vše zjednodušit, což by určitě přivítali naši spotřebitele. A proto se těším na v, při, na jednání s vámi během příštích týdnů a také na spolupráci s komisí. Děkuji, pane Pípre. Eh, pojďme dodržet alokovaný čas, takže já poprosím eh, vedoucího příslušného oddělení na komisi pana Hocna. Máte na to prosím 10 minut. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je teď pravý čas na to, aby parlament se tomuto věnoval parlament hodnotí implementaci legislativy a my vítáme, že e, máte tento bod e, na programu na plenárku na 24. května, protože to souvisí s, se směrnicí, e, kterou se chystáme předložit v září. Takže směrnice o energetické účinnosti patří k obecnému rámci energetické účinnosti, protože Eh, v době jejího přijímání eh, jsme mm, chtěli dosáhnout 10 z toho 20% cíle a toto právě byl ten, eh, ten legislativní návrh, který toto měl doplnit. My také se právě nacházíme v období hodnocení směrnice, čili nemůžu za komisi říci, že nic definitivního, protože ty práce teprve běží ale mohu říci, že loni na podzim jsme předložili zprávu o postupu obecně v oblasti účinnosti energetiky, která vyzněla velmi dobře. Členské státy nyní se pohybují mezi 18 a 19 procenty a cíle a e, tedy e, to e, nevychází z toho, že není legislativa, ale vychází z toho, co my teď víme o kvalitě implementace té legislativy v členských zemích. Takže to je teď jako 18 až 19 a podle našich analýz to bude 20%, jestliže členské státy v plném rozsahu implementují legislativní rámec, který máme. Členské státy to považují za těžké ne proto, že to je těžkopádně evropské zasahování nebo vynucování si něčeho, co nechtějí. Oni to vědí a chtějí, ale těžké je to proto prostě, že to je těžké. Energetická efektivnost je náročná a vyžaduje přijmout kroky, něco budovat a, a, a ošetřit, jak si upravit k tomu budovy a podobně. Takže e, nestačí Eh, jak si to eh, jen tak někomu dát za úkol. Eh, je těžké tuto směrnici implementovat a já oceňuji kvalitu jejich národních plánů to, to takto realizovat. Co se týče sledování transpozice, ten obrázek je takový, že málo kdy členské státy transponují všechno naraz, ale postupně spíš s poradenstvím ze strany komise, kde je potřeba eventuálně i zřízením o porušení, ale eh, všude, eh, tedy kde to má být implementováno, to tomu tak je a členské státy musí předložit své cíle eh, do, nebo museli do dubna 2013 12 to učinilo včas, dalších 16 do 3 měsíců a do konce tohoto roku byl další termín 19 eh, jich tak učinilo a všech 28 do eh, dalších pěti měsíců. Čili směrnice je implementována postupně a já jsem tomu rád. Eh, intenzifikujeme eh, naše eh, informace o tom, co členské státy dělají a je to dobré. Co se týče práce na transpozici, my provádíme hodnocení cílových Eh, okruhů směrnice, protože při tom přeskumu nejde o přeskum celé směrnice, ale určitých eh, konkrétních prvků. My se zaměřujeme na celkové evropské cíle, které vyplývají ze závěrů Rady z roku 2014. Parlament v nedávné eh, době potvrdil ten 14% cíl, takže přeskoumáváme ty odstavce nebo ty směrnice, které se k tomu, tomu vztahují, tedy články 1 a 3. Článek 6 státní zakázky a článek 7 o alternativách, eh, tam jak si to je naším úkolem. A potom eh, články 9 až 11 a článek 15 to se překrývají eh, s iniciativou o koncepci trhu. Jinak my nepřeskoumáváme ostatní ustanovení směrnice. Jak jsem říkal, provádíme nyní v současné době hodnocení. Doufáme, že to hodnocení bude publikováno spolu se studií, která by měla E, e, být uveřejněna v březnu a doufáme, že to bude také dobrý mm, přínos pro vaše vlastní hodnocení. Mohu vám předložit nějaké předběžné výsledky, nemohu uvést e, závěr komise, protože ten ještě není hotový, ale k článku 6 veřejné zakázky, tak tam vyplývá z toho, že je příliš brzy Eh, na eh, nějaké pozměňování. Teď je potřeba věnovat eh, pozornost skutečně efektivnímu režimu veřejných zakázek na státní úrovni. Článek 7. První důkazy ukazují, že plány členských států, pokud budou plně implementovány, tak dosáhnou těch požadovaných úspor nebo alternativ. Takže a vzhledem k tomu, že teď se nacházíme v polovině implementace směrnice, tak je to významný závěr. Kromě toho 16 členských států využívá povinnosti e, účinnosti a e, dalších 12 používá pouze alternativy a, e, některé tedy aplikují oboje. Tyto plány povinnosti mají poměrně nízké administrativní náklady, takže až budeme mít data o administrativních nákladech, budeme to moci hodnotit přesněji, ale obecně čtyři členské státy eh, eh, snížily náklady na 0,2-0,4 eh, celkové, celkových nákladů ehm, programu, takže to mm, není mnoho. Zatím nemáme informace o eh, administrativních nákladech na admin a alternativní přístup. Dále to má vliv na náklady pro, eh, eh, jestliže něco stojí peníze, pak samozřejmě je to přeúčtováno uživatelům, ale proti tomu zase občané mají užitek z úspory energie, takže ten síťový eh, celkový dopad je pozitivní pro spotřebitele. Takže to je fáze, ve které se nacházíme co do článku 7 a je jasné, že některé součásti článku 7 by šlo zjednodušit jako eh, zamezení eh, dvojí duplicitě, různého dvojího zápočtu a podobně, aby se Eh, tento článek uz, zjednodušil a zefektivním. Ale i za tého stávajícího stavu je výsledek uspokojivý. Pak máme předběžné výsledky veřejných konzultací k směrnici, které eh, končily, budou končit zítra 71% eh, respondentů považuje článek 7 za efektivní, 73% se domnívá, že do roku 2020 by se měl eh, rozšířit a většina je považuje za efektivní. Čili je tady široká podpora a mm, eh, to je dobře existuje společný zájem s, eh, pro energetický trh, kde studie pokračují a tam zatím závěry nemáme. Články 1 až 3, tam eh, studujeme nejenom ty cíle 27 a 30 ale i ty další. A nyní celou řadu otázek položil pan Píper Produktová legislativa stanovuje minimální požadavky na e, nově kupované produkty a jejich označení jejich účinnosti. Totež se týká budov a e, při renovacích existují určité normy pro minimální parametry a to, je, to ovlivňuje celou řadu odvětví, takže to zvyšuje míru inovací a investování do nových produktů, produktů takže to e, funguje dohromady. Co se týče otázky, jak dosahují členské státy svých cílů i se všemi komplikacemi, tak podle našeho hodnocení eh, je to 90, 18 eh, až 19 eh, a je to v souladu vlastně s mírou implementace jednotlivých částí směrnice. A jinak jsem připraven zodpovědět jakékoliv otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji pěkně. Dovolte, abych vám připomněl, že během jednání ITRE 16. a 17. března budeme mít eh, dost příležitostí eh, projednat tuto zprávu. Nyní bych navrhl, abychom se zaměřili na otázky směřované na komisi, kterých mimochodem už je velká řada. Nyní bych rád eh, požádal zpravodaje za SAD, pana, pana Pocheho. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, kolegové. Já jsem přesvědčen, že tady máme co dočinění s inteligentním a strategickým eh, řešením. Zasáhne to jak růst, tak konkurenceschopnost v pozitivním smyslu. Může to také přispět ke zvýšení naší energetické bezpečnosti vzhledem k tomu, že eh, import plynu a eh, ropy může klesnout domácnosti um, budou zbaveny rizika energetické chudoby. Je to také eh, způsob, jak dosáhnout našich cílů v oblasti redukce CO2. Je politování hodné, že se nám zatím nedaří eh, dosahovat toho cíle v oblasti energetiky do roku 2020. Jak ukazuje zpráva komise, tak zatím nedošlo ke snížení energetické spotřeby v vlastně domácností. Dosavadní úsilí je nepochybně nedostatečné. E, zatím se nám podařilo sáhnout svých cílů 16 Politika energetické účinnosti určitě musí být cílem všech členských států. Toto tento dokument nám umožní e, zapojit e, tržní síly efektivním způsobem. Máme zde e, dostatečně kvalitní politický rámec. EED nebyl dostatečně ambiciozní, což vedlo k nedostatečným výsledkům. Musíme brát v úvahu nejrůznější okolnosti, kterým čelí členské státy. Zároveň máme také e, příliš velkou flexibilitu, kterou směrnice nabízí. Dovolte ještě několik dalších e, otázek, respektive témat. Myslím si, že v oblasti energetické účinnosti budov lze dosáhnout lepších výsledků. E, v článku 4 se hovoří o možnostech, jak zlepšit energetickou účinnost budov a e, v článku 7 naopak je příliš vysoká úroveň flexibility. Cílem je snížit energetickou e, náročnost o 25 Domnívám se, že energetická účinnost e, může přispět ke snížení rizika energetické chudoby domácností, které budou moci díky těmto opatřením snížit náklady a také energetickou spotřebu. Omlouvám se, pane kolego. Děkuji. EED s cílem 20% eh, je eh, důležitým nástrojem pro snižování energetické náročnosti. Lidé samozřejmě sahají k určitým opatřením bez ohledu na tuto, na tuto směrnici. Já jsem stínový zpravodaj. ECR. nemá stínového zpravodaje a já se zdržím příspěvku. Nyní bych požádal pana Pítesna z ALDE. Děkuji, pane předsedo. Je tady nepochybně řada efekt, eh, pozitivních aspektů té energetické účinnosti, tak jak uvedl pan Poche. Zvyšováním efektivity můžeme snížit dovoz z Ruska a ze Středního východu. Takže klíčovou otázkou pro nás je, jak tohoto cíle dosáhnout, jak jít ještě dál, jak můžeme vytvořit regulační právec, který bude stimulovat inovativnost a zajistí nejefektivnější využívání energie. Jak můžeme prioritizovat efektivitu a jak zajistit finance pro dosažení těchto úspor? Komise eh, posuzuje oblasti, kde lze dosáhnout v krátkodobém eh, horizontu úspor. A je mi jasné, že komise to pojímá i z toho širšího kontextu, i s ohledem na horizontální legislativu. Je obtížné věnovat se v tomto okamžiku specifickým prvkům. Dovolte, abych eh, zdůrazil několik z našich priorit. Budovy jsou samozřejmě z hlediska spotřeby energie kritickým faktorem. Tam totiž je ta spotřeba energie eh, velice velká. Články 4, 5 a 6 nás eh, samozřejmě přivedou k velice zajímavé diskusi na toto téma. Musíme také řešit otázku vytápění a klimatizace budov. Ta řešení samozřejmě procházejí dalšími inovacemi, ale budou si žádat eh, zásahy do infrastruktury. Otázka, jak stimulovat tyto investice. Eh, není tady eh, pouze ta kontradikce ekologického a energeticky náročného přístupu. Politika energetické účinnosti může samozřejmě stimulovat konkurenceschopnost a může také přispět k dosahování našich cílů v oblasti ochrany klimatu. Na obou stranách je řada mýtů a my bychom měli, měli nyní hledat eh, realistická řešení. A já se velice těším na spolupráci s kolegy na tomto tématu. Děkuji, pan Javor. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji zástupci komise za předložení stanoviska a také děkuji panu zpravodaji za sdělení jejich námětů. Dovolte několik stručných poznámek. Myslím, že musíme chápat otázku energetické účinnosti v rámci e, pařížské dohody. A to, co bylo dohodnuto v Paříži, je zcela jasné. Musíme zintenzivnit naše úsilí v oblasti snižování emisí místo zpomalování tohoto úsilí. Energetická účinnost je jednou z nejvýznamnějších alternativ snižování emisí CO2 a dalších skleníkových plynů. Není tady pouze imperativ v oblasti ochrany životního prostředí. Energetická účinnost se týká Evropy v celé řadě oblastí, ať už je to geopolitická oblast, jako vedl pan Peterson, tato eh, energetická účinnost nám také pomůže snížit závislost na dovozu. Také si myslím, že energetická účinnost může zvýšit konkurenceschopnost evropského hospodářství en eh, To zmínil pan Pípr jakožto svoji obavu. A já si myslím, že skutečně eh, musíme budovat konkurenceschopnou ekonomiku v Evropě a zde není energetická účinnost překážkou, naopak nástrojem pro dosažení konkurenceschopnosti. Jedno každé euro investované do energetické účinnosti v EU uspoří 3 eura na investicích do infrastruktury a nákladech na palivo. Není žádná jiná efektivnější investice do evropské ekonomiky. Mimochodem se také tímto způsobem vytvářejí miliony pracovních příležitostí pracovních míst. Směrnice v oblasti ochrany životního prostředí za několik eh, let eh, samozřejmě způsobila naší eh, aktivitu v oblasti dosahování energetické efektivity. Ta nová směrnice o energetické účinnosti, kterou bude parlament projednávat, eh, nás přiměje k tomu, abychom stanovovali cíly, cíle v této oblasti, protože bez stanování cílů nedojde k žádnému eh, rozvoji v oblasti energetické efektivity. A eh, konečná poznámka financování, investice a akce. Je to významná věc, ale nejde pouze o to, kolik peněz eh, utratíme za energetickou činnost, ale jakým způsobem, v rámci čeho tyto peníze budou utráceny. Eh, jak eh, budeme vybírat příjemce těchto investic, těchto podpor. Takže to je určitě věc, kterou také musíme vzít v úvahu. Děkuji pěkně. A nyní pan Ziluaga. Muchas gracias věci, co je. Ano, děkuji. Eh, naše, náš názor, pokud jde o provádění eh, této směrnice je důležité ze dvou důvodů. Za prvé proto, že se tady sleduje otázka spotřeby energetiky z hlediska životního prostředí. A eh, je tady stanovisko komise, které se k tomu vyjadřuje z hlediska dopadů na klimatické změny. A eh, účinnější eh, zateplení bytu znamená také menší spotřebu eh, energií, ale také úspory pro rodiny, které v těch bytech žijí. A to je také velmi důležité i ze sociálního hlediska. Hovoříme tady zhruba o 10% obyvatel EU, kteří si nemohou vytopit byt na přijatelnou teplotu. A členské státy nesplnily všechny své závazky eh, vyjádřené v této směrnici. Eh, v roce 2020 bychom měli dosáhnout 18 až 19 eh, které se blíží k původně stanoveným 20 úspor. Některé země přehnaly dopady, přecenily dopady své legislativy. My si myslíme, že by bylo vhodné stanovit si konkrétní a závazné cíle, například to určité, určité procento eh, bytů, které by měly být renovovány. Eh, tato revize by také měla snažit se dosáhnout lepší účinnosti využití energií. Eh, díky tomu, že se sníží spotřeba ne eh, proto, aby se naopak zvyšovala spotřeba energií. Směřujeme k odpovědnému využívání energií, které jde ruku v ruce s úsporami energií. Eh, účinnost využívání energií eh, je tedy důvodem, proč renovovat budovy, což má pak dopady i na sociální aspekty. Snižuje to takzvanou energetickou chudobu lidí. E, není jednoduché dodržet rychlost těchto renovací budov, aby bylo možné splnit cíle, které byly stanoveny. E, jsou tady samozřejmě také zapotřebí soukromé investice, využití veřejnoprávních e, fondů i soukromých iniciativ. Chceme využít toho, že tady je zástupce komise, protože jsme si všimli, že ve směrnici se počítá s tím, že jaderné atomové elektrárny předseda upozorňuje, že vypršel čas. Já už končím, říká řečník že jaderné elektrárny eh, jsou zohledněny jako výhodné a já myslím, že ale tady tuto věc e, směrnice dostatečně neargumentuje. Děkuji. Děkuji vám. Pan Tamburáno. Vážení kolegové, my souhlasíme s tím, když se říká, že je třeba menší byrokracie, že je třeba věci odlehčit, zejména z hlediska dosažení energetické účinnosti. My jsme přesvědčeni, že je třeba nicméně stanovit závazné cíle. Není možné se pouze spoléhat na dobrou vůli členských států. Potřebujeme závazný cíl 40 Některé členské státy s tím mají problém s dosažením takového cíle. Ne proto, že jsme si stanovili hodně ambiciozní cíle, to, to není ten důvod, my si musíme klást tu otázku jinak, proč členské státy nejsou schopny splnit tento cíl, proč některé cíle plní a proč jiné, cíle, proč jiné státy cíle neplní. Ehm, nemůžeme vytvářet Evropu dvourychlostní nebo dokonce trojrychlostní z hlediska dosahování eh, těchto cílů tak jako to nemůžeme také přijmout pro evropské občany. A právě k otázce evropských občanů se nyní dostávám. Vše, co e, činíme z hlediska účinnosti energetiky, to je e, důležité jak pro státy, tak pro občany. Proč? E, my jsme tady tváří v tvář velmi volatilním finančním trhům, takže investice jsou jedinou zárukou. Nic není jistějšího, než investovat právě do takových zcela hmatatelných cílů. Eh, chceme-li eh, přispět k pozitivní budoucnosti příštích eh, generací musíme usilovat o to, aby Evropa byla mnohem odolnější z energetického hlediska, protože každý eh, krychlový metr plynu, který kupujeme v zahraničí, každý barel ropy, který kupujeme eh, v mm, zahraničí, znamená přesun bohatství z Evropy do jiných zemí. A vlastně často v některých zemích se investuje proti zájmům Evropské unie. Energetická účinnost to je otázka, která má dopady na klimatické změny, na životní prostředí, ale také se to týká otázka spravedlnosti k budoucím generacím. Děkuji. Já bych vám chtěl připomenout, že budeme mít širokou možnost pro eh, diskutování této zprávy na naší eh, schůzi ITRE v březnu. Takže teď se ještě dostáváme k rozpravě ze strany jednotlivých členů. Já e, nyní uzavřu seznam řečníků. Budeme mít minutu pro každého řečníka. A tentokrát bych chtěl říci, že budu opravdu přísnější než s uplatněním dvouminutového e, termínu pro e, štýnové zpravodaje. Prosím, pan Rodriguez. Paní Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že hovořím jménem Soledad Kabrison, která je eh, stínovou spravodajkou. Chtěla bych zdůraznit to, že litujeme, že opět členské státy nejsou na výši cílů a že není možné zajistit, že budou naplněny eh, cíle 20 Měli bychom se poučit z toho, co se stalo a měli bychom zaznamenat ty problémy, které e, celou situaci doprovázejí a velice rychle bychom do e, praxe měli převést poučení, e, které z toho vyvodíme. Tato směrnice o energetické účinnosti by měla navrhnout mechanismy, které umožní členským státům, aby dosáhly příslušných cílů a dosáhly energetické Eh, účinnosti. Naše frakce socialisté chtějí zlepšit eh, renovační, eh, modernizační postupy v členských státech, tak jak to definují příslušní experti. Rozšířit by bylo třeba bytový fond, který je náležitě renovován, aby se také Eh, ve veřejných budovách dodrželi potřebné standardy a také, aby se zajistila energetická účinnost, o které hovoří směrnice. A eh, to samozřejmě také chceme, aby členské státy dávaly určitou prioritu situacím. A konečně jedna otázka na komisi Posoudil se dopad eh, opatření, která jsou přijímány v členských státech na energetickou chudobu v těch nejzranitelnějších eh, vrstvách společnosti? Děkuji, prosím, pan Benson. Děkuji, pane předsedo. Je důležité zajistit eh, nákladově efektivní přechod na budoucí energetickou účinnost ve společnosti. Eh, dosažení cílů na celé eh, úrovně EU alespoň 27 Chceme dosáhnout eh, tohoto cíle nákladově účinně. Jeden z nástrojů, který máme, je právě povinný režim energetické účinnosti v článku 7. Víme, že tady je zhruba možnost dvou třetin úspor v celé EU. Doufám, že komise souhlasí s tím, že tento e, nástroj je opravdu velice důležitý a potřebný také v budoucím období. Financování energetické účinnosti, to je samozřejmě složitá otázka. V naší země například je e, systém, který e, se neopírá o dostatečné investice. Předseda vyzývá řečníka k ukončení. Pan Girek. Děkuji. Já myslím, že jsme udělali chybu. V samotném začátku, když jsme schválili tuto směrnici, věděli jsme již od začátku, že Evropa kde jsou více rozvinuté a naopak méně rozvinuté země, že taková Evropa nemůže postupovat stejným způsobem při snižování o 20 Ten ukazatel nebyl správný. Ten Eh, ukazatel pro měření energetické účinnosti, ten by měl zohledňovat ukazatel HDP na hlavu u různých členských států. Chceme-li hovořit o skutečné eh, účinnosti a nikoli o fyzikální účinnosti. Eh, to se přece týká různých těch aspektů. Ty Některé země prostě nebudou moci udržet svoji pozici a dosáhnout 20%. Já kladu otázku, jak se to bude počítat pro Polsko a jak se těch 20% vypočítá? Děkuji, prosím, další řečník. Děkuji, pane předsedo. Od komise jsme slyšeli, že bylo dosaženo hodně pokroku. Ale v roce 2014 jsme již eh, diskutovali právě v tomto výboru o situaci v šesti členských státech a vidíme, že mnoho bylo investováno v těchto zemích. Návratnost těchto investic se očekává za 100 až 300 let. Měli bychom tedy opravdu uvažovat o opatřeních, která by vedla nejen k určitým úsporám energií, ale také o opatřeních, která eh, přispějí k lepšímu životu lidí. Jinak eh, prostě budeme muset konstatovat, že ty prostředky nebyly použity užitečně. Pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zastupoval parlament v Paříži. Měl jsem tu čest. A konstatuji, eh, co tady říkají členové z hlediska závazku, zejména pokud jde o zateplování budov. To totiž ušetří jak energie, tak také eh, peníze, energetické zdroje, zlepšuje to kvalitu bydlení a eh, snižuje to emise CO2. Já jsem velice eh, pozorně poslouchal, co řekl náš přítel Markus Pípr, eh, zejména o tom zdvojení. A já bych se eh, chtěl zeptat komise, nebo požádat komisi, aby odpověděla na otázku pana Pípra, zejména pokud jde o to zdvojování práce, byrokracie, zdvojování nákladů a podobně. Na to bych rád slyšel odpověď. Děkuji. Děkuji, pane Kelly, a děkuji, že dodržujete časový limit. Prosím, pan Karinc. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik otázek na komisi. Nechci mít projev. Kladu otázky. Já to chápu tak, že snižujeme CO2, to chápu. A e, chápu, že tady je také snaha splnit závazky z hlediska účinnosti. Otázka zní, Do jaké míry tato energetická účinnost opravdu má dopady na snižování emisí CO2 a do jaké míry je to otázka technologického zlepšení? Takže chtěl bych vědět, zda eh, je to velký podíl nebo menš, menší podíl. Děkuji za konkrétní otázku i dodržení časového limitu. Pran Erikson. Děkuji. Svět se mění a energetický trh se také mění. A my víme, že je tady velký potenciál energetické účinnosti, zejména v budovách, ale také v průmyslu. A možná právě v zemích, jako je Polsko a e, Velká Británie. Teď e, čelíme situaci, kdy energetické ceny hodně klesají. Bude to zřejmě pouze dočasná Eh, dočasné snížení, ale eh, otázka je, jak to dopadá na tyto cíle, co komise zaznamenává. Mění to něco na eh, účinnosti energetické, něco na té směrnici a znamená to, že bychom měli energetickou účinnost naopak ještě zpřísnit, abychom dosáhli stejných cílů. Co to prostě pro nás znamená? Děkuji za velkou disciplínu, kterou jste tady projevili v závěru této rozpravy a já bych teď rád dal slovo zástupci komise. Děkuji vám. Já se obávám, že ale budu potřebovat víc než jednu minutu, nicméně budu se snažit o stručnost. Pan Palfa, eh, pan Pedison, pan které eh, tady hovořili o budovách. Já chci říct, že máme také určitý přehled o eh, úsporách, energetických úsporách z hlediska zateplení eh, budov. To je velice důležitá věc. Ano, budovy, budovy to jsou velice klíčovou oblastí pro úspory. Pan Kerin se ptá, do jaké míry to má dopady na emise CO2. Tak doposud to není příliš velký přínos. Jsou tady Eh, jiné zdroje, které přinesly větší dopad na snižování CO2 než změny v energetické účinnosti. Ale myslíme si, že postupně časem se tyto vlivy vyrovnají, budou výraznější z hlediska energetické účinnosti. Pokud jde o přínosy, reaguji na pana Peditona, Pedisona eh, pokud se eh, nemyslíte, že pařížská konference měla nějaké dopady, ale my si myslíme, že měla z hlediska klimatických změn a ochrany životního prostředí, Tak samozřejmě můžete vidět ještě další pozitivní dopady, jako je mm, mm, pracovní místa, jako je otázka úspor, například eh, dopady na dovoz eh, zemního plynu, Eh, vznikají eh, pracovní místa, například když zateplujeme střechy, zateplujeme budovy, nebo když vyměňujeme eh, plynové kotle, aby byla menší spotřeba plynu, to také vytváří pracovní místa. Takže kromě všech těch jasně pozitivních dopadů v životním prostředí, to ještě má tyto dopady na vznik pracovních míst, na sociální situaci. <clears throat> A teď se dostáváme k otázce pana Javora tady ten problém není zda to je užitečné, ale spíše jak získat peníze na takové investice. Evropa má pravdu, musíme lépe využívat energie myslím, že také pan kolega, který sedí vedle eh, pana Petersena, to také jasně říkal. Musíme se snažit o lepší využívání veřejných eh, finančních zdrojů, vytvářet takové takzvané ehm, chytré investování, chytré využívání peněz, konzultovat i banky, jak lépe toho využít. Co jsou překážky pro to, abychom získali více soukromých finančních prostředků do eh, této oblasti? Máme tady některé velmi zajímavé eh, zkušenosti. Pan Poche, pan Ziluaga, pan eh, Rodrík, paní Rodriguez. se tady také ptali na to, jak posuzujeme dopad na eh, energetickou chudobu. My tady ještě nemáme výsledky, ale je to věc, kterou je třeba zohlednit, je třeba propočítat. Je to oblast, kde potenciálně eh, revize směrnice by mohla věci ještě zvýraznit. Je to složitá záležitost. My v našem přeskumu se na tuto věc eh, díváme a bylo by dobré, kdyby parlament tuto věc také jasně zdůraznil. Pan Erikson tady položil otázku. Eh, ceny se mění, ano. Já tady ještě zcela nemohu odpovědět, ale říkám, že my přece snižujeme poptávku po fosilních palivech a to eh, má své dopady eh, Eh, kde by bylo potřeba, aby ceny byly vysoké proto, aby celá věc fungovala, pak by nemělo cenu takovou politiku vůbec eh, uplatňovat eh, v mnoha firmách, ale také v oblasti dopravy. Ještě neproběhly některé velmi hm, investičně náročné projekty. Samozřejmě cena, výše ceny má svou dopa, svůj dopad, má jasný dopad na tuto oblast a to je také věc, kterou musíme zohlednit. Pan Ziluaga se ptal na eh, atomové elektrárny. Pan Kali zdůraznil, že jsem neodpověděl na jednu věc eh, v, u pana Pípra. Já se za to omlouvám. Vrát eh, se k tomu vrátím. Pokud je otázka zdvojení, toto posuzování situace neskoumá, kde dochází k nějakému eh, zdvojování. Chceme-li to jasně říci, tak máme tady dvě, eh, dva legislativní akty stanovující minimální standardy. Máme eh, jeden zákon, který se týká budov, který opět stanovuje minimální standardy a informuje Eh, eh, spotřebitele. Máme tady další eh, směrnici o energetické účinnosti, která hovoří o dobrých budovách, dobrých produktech a to všecko doplňuje ty podrobnější odborné legislativní akty je to zkoumání poptávky a nabídky. Jde o to podpořit větší poptávku po těch lepších produktech a lepších budovách. Ale neodpověděl jsem ještě na otázku eh, pana Pípra. Ano, to si musíme jasně říci, jasně stanovit. Když stanovíme stimuly eh, pro lidi, kteří staví budovy, Eh, aby si již rovnou naplánovali ehm, fotovoltaické panely na střechu a podobně. To všechno prostě zdůrazňuje věci, které chceme dosáhnout i v oblasti energetiky a je to důležité pro stavebnictví. Tady, myslím, budu končit. Ještě poslední věc, pane předsedo. Eh, pan Kamerana eh, se ptal proč některé země plní závazky a jiné ne? No to nevíme, ale když se podíváme na eh, zprávu o dosaženém pokroku, eh, tak vidíme, že to není tím, že by jedny, jedna skupina zemí byla bohatá a druhá byla chudá. Ne, prostě ehm, eh, dobře plnící země a naopak zaostávající země se obě tyto kategorie nacházejí všude, na severu, na jihu, na západě, na východě. Jsou to buď jsou to jak bohaté, tak eh, chudší země. A teď, abych odpověděl panu Gerekovi, je pravda, že na evropské úrovni ten cíl je kvantitativní ušetření energií, tak eh, tady máme ten absolutní cíl na národní úrovni, tak eh, členské státy si mohou stanovit své cíle při použití i relativních ukazatelů. A mohu uvést Eh, příklady zemí, které velice dobře ekonomicky se rozvíjejí a dalo by se očekávat, že budou mít vyšší eh, cíl než země, které jsou v jiné fázi ekonomického cyklu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. No, děkuji všem za to, že nám pomohli trošku zkrátit spoždění, se kterým jsme začali naše dnešní schůzi. A chci připomenout, že návrh zprávy bude podrobněji diskutován na schůzi ITRE v březnu. A teď se dostávám k dalšímu bodu na našem programu. V prosinci 2015, pardon, omlouvám se, Omlouvám se, že jsem měla co panu Píprovi. Nejsem tak zkušený jako předseda, omlouvám se. Um, to je v pořádku. Mne velice potěšily některé komentáře, které se týkaly směrnice a byrokracie. Pan Hudson také zmínil článek 7. To jsou všechno věci, které je potřeba zjednodušit a proto jsem se to velice rád vyslechl. Přesto ještě jedna otázka nebyla zodpovězena. Někteří z kolegů uvedli, že pokud chceme předepisovat eh, energetické úspory, tak eh, budeme odolnější proti energetickým krizím. Nicméně eh, existují regiony, kde je vynikající přeshraniční spolupráce a kde jsou dodavatelé energie, kteří se soustředili pouze na eh, obnovitelnou energii. A pokud eh, budeme předepisovat eh, nutnost úspor, tak v některých členských státech se možná budou akcentovat jiné systémy. Takže otázka, jestli by měly existovat všeobecné předpisy pro úspor energií, Protože například eh, v severských zemích jsou eh, paušální sazby, které se stávají eh, z ceny obnovitelných i neobnovitelných energií. Jak jsem zmínil, existuje povinnost podávat zprávy a to samozřejmě sebou nese vysokou byrokracii. Nepochybně zde musíme vyvinout další úsilí, ale musí nám být také jasné, že všeho chceme dosahovat za stále menší administrativní zátěže. A děkuji kolegyním a kolegům za jejich vstupy. Thank you very much. Děkuji vám, pane Pípre. V prosince 2015 Berek uveřejnil stanovisko o tom, jak si myslí, že by měla být reformována legislativa ohledně regulačního rámce telekomunikací. V červnu tohoto roku eh, to byly předloženy legislativní návrhy a Berek vypracoval dokument o OTTs a o oligopolích na telekomunikačním trhu. Čili to je všechno eh, významné téma pro diskutování. Takže eh, nyní mám to potěšení, abych vyzval pana Wilhelma Eschweilera, předsedu Bereku, aby si vzal slovo. Prosím, vítejte. Děkuji. Všichni čelíme světu rychle se měnících telekomunikacích a na eh, ekonomickém fóru v Davosu minulé, minulý týden eh, o tom také hm, byla řeč a legislat, regulační rámec telekomunikací je nyní tedy jádrem digitálního jednotného trhu. Cílem je eh, předložení legislativního návrhu v tomto výboru, proto velice oceňuji příležitost se s vámi podělit o své názory eh, ohledně eh, eh, revize eh, regulačního rámce, o němž eh, jednal a rozhodl Berek v nedávném období. Starting point is that the... Výchozí bod je ten, že Regulační rámec telekomunikací je ústředním pilířem jedno, strategie jednotného digitálního trhu eh, eh, a komise přijala sdělení v minulém týdnu a já bych si dovolil připomenout eh, tři hlavní body, to znamená lepší nabídku pro spotřebitele, inovované služby a zlepšení digitální ekonomiky. Revize rámce souvisí s vytvořením vhodných podmínek pro pokročilé digitální sítí a e, poskytování digitálních služeb, konektivity, e, ochrany spotřebitelů, institucionální e, koncepce a tak dále. A v souvislosti s výzvami konektivity musíme nalézt odpovídající odpověď na otázku, jak zlepšit e, rochlou a superrychlou e, infrastrukturu, tedy po superrychlých pásem. A e, musíme e, se e, soustředit na poptávku spotřebitelů e, v souvislosti s Eh, potřebnými investicemi. Eh, chtěl bych se s vámi plně eh, tedy udělit o investice, které podle našeho názoru musí být motivovány regulačním rámcem EU, který bude konkurenceschopný, tak aby ta infrastruktura byla příznivá pro snižování cen pro podniky a občany. Eh, existují tři nástroje, regulace, a případně deregulace, doplněná o univerzální služby a opatření v souvislosti s podporami státu. Co se týče regulace, je potřeba mít na paměti konkurenceschopnost, Eh, efektivních investic. Tím se dostávám k usnesení EP, kdy eh, Existuje málo důkazů o tom, že konsolidace operátorů povede k navýšení investic. A je tedy důležité mít na paměti, že cíle konektivity představují různé výzvy v různých zemích. A nejlepší technická řešení, nejlepší Eh, model hospodářské soutěže s nejlepšími charakteristikami eh, bude takový, eh, který mm, bude dostatečně flexibilní, aby podporoval konkurenci formami, které budou nejlépe odpovídat národním podmínkám. Přeskum má za cíl Eh, obno, ab, eh, modernizovat tedy regulační rámec tak, aby odpovídal různým tržním situacím v členských zemích. A co se týče univerzální služby, dovolte mi obecnou poznámku. Univerzální služba zůstává významnou součástí tohoto rámce, zajišťuje eh, dostupnost telekomunikačních služeb každému, což garantuje inkluzi a e, soudržnost v Evropě. E, technologický a sociální rozvoj jsou klíčové otázky, kde jednak je potřeba aktualizovat stávající rozsah povinné veřejné služby. Naší, e, podle našeho názoru by členské státy měly si ponechat diskreční pravomoc k, ohledně eh, tedy té univerzální veřejné služby na, eh, v závislosti na rozvoji trhu v každé zemi. A kromě toho musíme mít na paměti, že cíl univerzální veřejné služby znamená zajištění eh, základních minimálních služeb za určité kvality univerzální služby mohou přispět k naplnění cílům konektivity, pokud by byla potřeba nějaká e, aktivita, e, pak má být ponechána v rukou členských států, především co se týče přístupu k širokopásmovému připojení. Dále tak zvaný level play field, což je e, téma nových služeb, především služeb OTT eh, v souvislosti s tradičními poskytovateli telekomunikačních služeb. Tady se jedná především o distorci eh, jaksi toho mm, prostoru hřiště pro jednotlivé hráče a já plně sdílím názor Evropského parlamentu, který vyjádřil se své rezoluci s tím, že tyto služby navýšily poptávku a, a hospodářskou soutěž ve prospěch e, spotřebitelů v oblasti digitální infrastruktury a proto Berek navrhuje diferencovaný přístup při řešení této otázky v souladu se stanovisky Evropské komise. Eh, Berek se soustředí na služby OTT1, které by měly nahradit tradiční telekomunikační služby, jako třeba WhatsApp by eh, nahradil SMSky a Berek podporuje eh, toto ve svém stanovisku. Dále, jaké jsou perspektivy nebo alternativy. Berek doporučuje právní zákon, podklad, který umožní eh, s regulačním, národním regulačním úřadům monitorovat trh nad rámec klasické telekomunikační trhy. Dále je tu určitý nedostatek konzistentnosti v interpretování definice, stávající definice ECS a konečně eh, ve snaze vyhnout se zbytečnému regulač, zbytečné regulační zátěži eh, je potřeba analyzovat, která odvětví a která opatření zůstávají v těchto odvětvích nadále potřebná. V tomto kontextu v rámci ochrany koncových uživatelů Berek je toho názoru, že je třeba řešit dvě otázky. Za prvé, zda potřebujeme eh, spotřebitelské zákony obecné anebo specifické pro jednotlivá odvětví. My se domníváme, že je potřeba oboje, tak, aby byli spotřebitelé chráněni před specifickými škodami, které mohou být důsledkem rychle se měnícího odvětví a každopádně je potřeba zamezit eh, mezerám v legislativě a duplicitě, eh, které pak zase oslabují ochranu ochranu. A druhá otázka mm, týkající se míry harmonizace spotřebitelské legislativy. Musíme se ujistit, že členské státy a regulační orgány dokáží reagovat na e, škody, které mohou vzniknout spotřebitelům a e, hledat nová regulační řešení. Tento, mm, toto harmonizační minimum je zřejmě eh, efektivnější než zcela harmonizovaný přístup. Maximální harmonizace zase představuje určité eh, eh, riziko z vytváření dominantních hráčů. Berek je přesvědčen, že spektrum patří mezi klíčové otázky pro komisi i pro Evropský parlament. Takže několik slov ke stávající situaci. Podle Bereku Stávající rámec funguje dobře. V oblasti poskytování hodnot spotřebitelům, konkurence, investic a plánovaných sítí. E, není e, jaksi e, více harmonizovaného spektra v Evropě než v jiných částech světa, včetně Spojených států, Austrálie a Japonska. Kromě toho Evropská a světová eh, koordinace, harmonizace již je skutečností a tudíž další harmonizace by měla být nejprve důkladně promyšlena z pohledu rizik a přínosů. A co se týče budoucích perspektiv, bych chtěl zdůraznit, že cíle konektivity a kapacit spektra vyžadují od telekomunikací eh, to, aby členské státy eh, jak si alokovali eh, spektrum způsobem, eh, který bude dostatečně skoordinovaný, aby docházelo k efektivnímu využití zdrožů spíš než přičemž důležitější je využívání inovací a nové nástroje pro elektronickou komunikaci eh, potřebují čas pro svou implementaci. Kromě toho potřebujeme užší spolupráci mezi eh, eh, RSPG a Berekem. Dobrá. Dovolíte ještě pár poznámek k našim plánům? Poslední Otázka se týká institucionální koncepce. Jak víte, jsme byli kritizováni ohledně institucionální koncepce. Berek by měl zůstat v této koncepci, v tom postavení, které má, souvisí e, s jednotlivými složkami, potřebuje expertní informace od státních regulačních orgánů ve snaze e, pro zlepšení efektivnosti práce Bereku, ale institucionální koncepce ta by měla, myslím, zůstat nezměněná. A poslední slide, ten se týká monitorování TSM. Tady vidíte na tom slajdu mnoho práce, která nás čeká, kde na jedné straně my pracujeme na vodítkách a pokynech, v srpnu by měla být hotová, současně také tvrdě pracujeme na roamingu, na zkušenostech eh, z řádné aplikace politik, takže tolik z mé strany a děkuji. Eh, děkuji pěkně. A nyní mají stínový zpravodajové každý dvě minuty, takže paní pro nebe. Děkuji pěkně, pane předsedo. Pane Schweilere, také děkuji za vaši prezentaci. Dovolte poznámku a několik eh, otázek. Poznámka je o tom, že potřebujeme skutečně investice do rychlého a super rychlého širokopásmového připojení, vytvářet eh, stimuly. Chceme-li mít konkurenceschopnou Evropu, tak je to alfou a omegou právě to, abychom eh, umožnili eh, všem přístup k širokopásmovému připojení. Otázka eh, k metočtové politiky. Tady bych byla trochu progresivnější a nyní mám na mysli automatizaci aplikace Eh, nezávislá jízda, automatická jízda a tak dále, pak také téma Internet 4.0. Zde potřebujeme vyšší úroveň harmonizace pro politiku v oblasti kmitočtového spektra, takže eh, jaké tady máte plány a také bych si v neposlední řadě přála, aby eh, toto bylo naším tématem. Neutralita sítě. Jaké zkušenosti máte z praxe? Existují nějaké stížnosti? Jak to probíhá? A rovné příležitosti, další věc, kterou jste zmínil, možná byste to mohl trochu rozvést. Eh, jak se díváte na to, že dochází k narušení těch rovných podmínek díky eh, právě tomu, co se děje, co se děje na trhu? Takže tolik z mé strany a eh, Myslím, že jsem se vešla do limitu. Ano, výborně. Paní Krejl. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já mám také pouze stručný komentář a dvě otázky. Přirozeně eh, tou největší výzvou je investice do infrastruktury. Myslím, že tady nás čeká ještě spousta práce a spousta uvažování o tom, jak to zajistit, eh, jak pomocí státních dotací, eh, tak dalšími stimuly pro vyšší konkurenceschopnost a budeme se zamyslet, muset zamyslet nad dalšími novými um, tržními modely, o kterých zatím nic uh, nebylo řečeno. Evropský parlament ve své zprávě k digitálnímu vnitřnímu trhu uvedl, že by Berek měl sehrávat významnější úlohu. Eh, chceme dát eh, Bereku větší kompetence otázka s tímto související, pane Ešvadelre. Co byste si přál? Co můžeme podniknout eh, směrem k tomu, aby vaše práce byla snažší? Já osobně mám velice dobrou zkušenost se spoluprací s Berekem. Jehož práce si cením. Ten náš úřad eh, v Rize by také mohl být posílen. Mohu se připojit k tomu, co vedla paní Nýblerová v otázce neutralitě sítě. Různí hráči se na to dívají různým způsobem, ale Evropský parlament se vyjádřil zcela jasně. Je to v souladu s vašimi představami, které jste uvedli ve svých, ve svých eh, instrukcích? Eh, nebo jsme něco opomenuli? Jaké máte zkušenosti? Také jsem držela svůj limit. Děkuji. Za ECR má slovo pan Henkel. a tím jsem já. Já se pohybuji v tomto odvětví celý svůj život a závěr je, že jedním z důvodů, je, z důvodů proč zaostáváme za USA, je to, že tam došlo k privatizaci, eh, že vlastně u nás došlo k privatizaci těch velkých telekomunikačních společností příliš pozdě. Otázka, eh, jak se stavíte eh, k té věci, že v řadě věcí ti hlavní hráči jsou částečně nebo zcela v rukou státu. A nyní paní Kalas. Děkuji. Já mám několik otázek. Nejprve o těch rovných příležitostech OTT a tradičních odvětvích. Uvedl jste, že by měla být stejná pravidla pro podobné služby jak ovšem posoudit tu podobnost služeb. Také si myslím, že je důležité rozlišit v debatě e, přístup e, k sítím a ke službám. Přístup e, k sítím si vyžaduje regulace tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost a všem přístup ke službám může být deregulován. Jak se na toto díváte? Druhá otázka. Vy jste hovořil o harmonizaci. A zde mne překvapuje, když říkáte, že bychom k tomu měli přistupovat opatrně. Pokud se budeme bavit pouze o internetu a věcech, které souvisejí s DSM, tak tam je zapotřebí eh, jednotný přístup eh, ke spektru. A já si myslím, že s tím souvisí harmonizace. A další otázka, o koncepci institucí, respektive instituce. Vy jste řekl, že to zatím funguje dobře. Nicméně nezapomínejme, že BREX slučuje 28 různých regulačních orgánů, úřadů. Pokud se budeme bavit o různých principech, eh, kdy tady eh, usilujeme o aplikaci DSM s podobným způsobem, tak eh, jak se řeší rozpory mezi různými regulačními úřady. Děkuji paní Kalas. Odvádím skvělou práci. Pan Raimon. Děkuji pěkně, pane Švalélere. Mám jenom jednu otázku, která je však zásadní. Jak v Bereku nebo vy osobně z hlediska demokratické politiky vnímáte eh, plánovaná opatření v oblasti regulace. Samozřejmě jde o ochranu spotřebitelů, ovšem internet ehm, má také velkou úlohu nebo velký význam, pokud jde o demokratickou politiku. Byly definovány univerzální služby a samozřejmě tím důvodem je demokratic, demokratičnost politiky. Do jaké míry si myslíte, že budou eh, plánovaná eh, regulační opatření zasahovat eh, do uh, života spotřebitelů. Děkuji pěkně. Takže ještě další otázka. Pán Rybich, děkuji pěkně. Zavedení 5G, nemyslíte si, že rok 2020 je příliš pozdě Eh, nebylo by lepší to eh, předsunout do roku 2018, Máte harmonizace aukcí. Eh, samozřejmě, pokud ty částky používané v aukcích budou použity na rozvoj infrastruktury, otázka zda spolupracujete s ESO, A další otázka eh, maximálního MTR. Eh, eh, bude to projednáváno také v souvislosti s férovým využíváním. Jaká teda bude souvislost MTR s, se spravedlivým využíváním? Děkuji. Pan Bone, minutu. Tak děkuji za slovo. Děkuji za vaši velice komplexní prezentaci. Dovolte několik otázek. První je tato. Jak podpořit investice? A jak se díváte na tu eh, koncepci eh, spojení regionálních strukturálních fondů a fondů Evropského strategic, evropských strategických investic? Naši otázka harmonizace. Jste uvedl, že pravděpodobně usilujeme o ten proces harmonizace. Ovšem, pokud uvažujeme o zavedení sítí 5G, tak si myslím, že musíme přepravit eh, naši práci, eh, nakreslit mapu a to ve spolupráci s různými mezinárodními institucemi. Eh, jak se díváte na harmonizaci v souvislosti s cestou směrem k 5G? Další otázka se týká univerzálních služeb. Vy jste se vyjádřil v tom smyslu, že aktualizace pravidel by měla být v kompetenci národních vlád. Pokud se však chceme vyhnout řešením, která by mohla být nebezpečná pro evropskou harmonizaci, tak otázka zní, jak eh, eh, harmonizovat tuto činnost eh, národních vlád ideálním způsobem. A v této souvislosti přeji Bereku hodně štěstí. Děkuji, paní Valea. Děkuji za slovo. Obvykle hovoříme o konkurenceschopnosti a konsolidaci. A moje otázka zní tato. Model konkurenceschopnosti je založen na přístupu. Pokud nezakonopujeme do debaty eh, ten, tu přístup, tak jak eh, bude ta konsolidace možná ruku v ruce se stávajícím modelem? V současné době máme fungující model, ale nadále potřebujeme investice do infrastruktury. Domníváte se, že jsme v této fázi dosáhli limitu eh, ziskovosti, eh, což by tedy mělo negativní dopad na investice. A co potřebujeme jakožto eh, další stimuly, abychom se dostali na další úroveň investic na tomto trhu? Děkuji, paní Valea. A Nyní paní Kumpola Natry, jakožto poslední řečník. Děkuji za slovo. Vysokorychlostní eh, internet musí být prioritou pro Evropu tak, abychom uh, drželi krok s ostatními v rámci globální konkurenceschopnosti. Je potřeba vytvořit základ pro novou digitalizaci a také proto, aby Evropa eh, mohla být v čele Nedomníváte se, že e, to stanovisko Bereku e, je zastaralé? Potřebujeme nadále e, telefonní budky, potřebujeme katalogy v papírové podobě, které nikdo minimálně ve Finsku nepoužívá. Nemělo by to být také v té směrnici o univerzálních službách, kdyby tady členské státy měly nabízet vysokorychlostní připojení. My jsme totiž viděli, eh, jaký počet lidí používá internet právě při hledání práce. Myslím si, že je tady také eh, potřeba chopit se chormidla a nevím, jestli to stanovisko Bereku není v tomto smyslu zastaralé. Já totiž eh, usiluji o to, aby, abychom byli v čele standardizačních snah. Pan Wheeler, prosím, máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Na komisi pracujeme ruku v ruce s Berekem a eh, připravili jsme eh, toto stanovisko společnými silami. Naše spolupráce bude pokračovat do té doby, než eh, připravíme legislativní návrh pro ostatní legislativní orgány. Do velké míry jde o to, abychom se dohodli na tom procesu. Já bych eh, vypíchl několik témat, eh, které tady zmínil pan Scheiler a členové parlamentu. Jak v reakci na veřejné konzultace usilujeme o dostupnost a přístupnost vysokorychlostních eh, připojení. To je hlavní cíl. Jsou tady další právní prvky tohoto eh, aktu. Jedná se o přístup eh, k síti a podporu konkurenceschopnosti. Náš komisař včera potvrdil, že konkurenceschopnost je hlavní hybnou silou pro investice. Nicméně, eh, v rámci práce s tím eh, souborem nástrojů eh, musíme zkoumat, jak bychom doplnili další nástroje, které by ještě lépe podpořily investice ze strany alternativních operátorů, ale i ze strany stávajících tradičních operátorů. Jde o to, aby všichni měli možnost těžit z těch eh, dodatečných investic, eh, pro které se rozhodnou. Takže to bude hlavní téma při koncipování eh, právního rámce pro přístup na síť. Pokud jde o spektrum, Eh, to jsme na komisi také eh, zdůraznili. Eh, parlament velkou většinou hlasoval pro koordinované využívání spektra. Bylo to minulý týden, pardon, minulý měsíc a byl to velice důležitý politický krok, kdy se tedy určila, určily ty hlavní oblasti, Eh, pro rámcový přeskum problematiky spektra. Jak pan Švajl zdůraznil, eh, bylo dosaženo také důležitého pokroku v oblasti harmonizace spektra. Jde o usnadnění přístupu k vysokorychlostní komunikaci. Pokud jde o sítě 5G, tak příští týden předložíme specifické ambice pro 5G. Máme také spoustu reakcí na naše veřejné konzultace. Ukazuje se, že existují e, nejrůznější aspekty, e, které souvisejí s využíváním nových sítí. Máme ambici vybudovat sítě, které budou využívat e, těch, těchto kmitočtů. Určitě bude dobré, když se to všechno zaintegruje do toho procesu přidělování kmetočtu na národní úrovni. Takže tolik z mé strany, děkuji pěkně. Děkuji, pane. Děkuji, pan William. Eschweiler, eh, A nyní se obracím na vás, pane Eschweilere. Myslím, že jste dostala řadu vynikajících otázek a všichni doufáme, že dostaneme také eh, stejně excelentní odpovědi. Ano, děkuji. Já začnu tou otázkou o harmonizaci eh, kmitočtů. Berek souhlasí s tím, že eh, časový harmonogram eh, pro zveřejnění těchto kmitočtů v EU je velice důležitý, zejména pro rozpuštění G5 Celý proces harmonizace eh, časového harmonogramu je velice eh, pozitivní pro trh a my chceme zdůraznit v tomto smyslu, že komise má již pravomoc harmonizovat eh, uvolňování spektra v takových časových Je to důležité, protože se to týká té globální stránky, tak jak to dělá ITU při alokování kmitočtu různým uživatelům a, a také CPT. V tomto smyslu potřebujeme užší spolupráci z evropské strany, s ITU, s CPT a myslím, že máme také možnost eh, lepší koordinace. V tomto smyslu je velice důležité, že si myslíme, že potřebujeme eh, výhodu toho, kdo je první eh, v pásmu 700 MHz v Německu jsme například takto postupovali. Francie v této věci zdráhavá v tom procesu koordinace, v koordinace u hranic bylo by dobré, kdyby tady existovala jako obce 700 eh, MHz, kdyby francouzské orgány se připojily k Německu v této věci. Teprve jsme na začátku jednání, ale myslíme, že Beret, Berek má v tomto dobré argumenty. Pokud jde o neutralitu sítě, víte, že máme interní workshop, um, na našem plenárním zasedání v Amsterdamu naplánován. Pozveme experty, abychom viděli, jaké jsou jiné návrhy. Budeme analyzovat eh, FCC a Berek musí jasně ukázat eh, své svá vodítka a tím ukázat, že je ochoten se pustit eh, do tohoto procesu podle konkrétních eh, eh, návrhů. A pokud je o OTT, tady pracujeme na otázce rovných podmínek. Chceme rozlišit, co je regulační problém a co je například problém ochrany údajů či bezpečnosti Uvnitř našeho federálního orgánu jsme se také rozhodli u Gmailu, například tedy Gmail od Google, musí splňovat stejné závazky jako jiní eh, poskytovatelé služeb. Je tady problém, eh, jak bych to řekl, legální či právnické diskuse protože toto všecko v Německu eh, bylo předloženo správnímu soudu, takže bude pokračovat eh, proces vyjednávání i z hlediska právních otázek. A teď eh, paní Krejl. Co si přeje Berek Eh, institucionálně. Já myslím, že tady ještě další prostor pro zlepšení, ale obecně vzato ten model o dvou pilířích, eh, kde na jedné straně máme úřad BEREK a agenturu v Rize a pak BEREK jako celek, jako instituci sui generis. Já myslím, že to je model, který funguje. A i komise jako spoluregulátor spolu s Berekem v celé této záležitosti a také vy jako Evropský parlament můžete analyzovat eh, situaci. Berek odvádí práci, která je uznávána například u FCC nebo u jiných regulátorů. To si myslím, že je ověřený, osvědčený model. Pokud jde o otázku OTT, tomu jsem, myslím, již eh, se vyjádřil. MTR, pan Rubik, roaming, politika férového užívání. Já myslím, že v této fázi je příliš brzy Eh, víte, že eh, workshop Berek se ještě stále eh, zabývá otázkou a teď je příliš brzy poskytnout konkrétní detailní informace. Otázka MTR je velice důležitá a já myslím, že najdeme řešení. Pan Bony, otázka prostředků finančních prostředků. My jsme proto mít eh, eh, přístup eh, orientovaný na trh. Takové finanční prostředky mohou být jistým přínosem. Soukromé investice by tady podle našeho názoru byly nejlepší. Já myslím, že to snad byly ty nejdůležitější otázky. Pan Henko měl otázku. Ano, ano, přehlédl jsem vaši otázku. Tady byly důležité politické otázky, ale já myslím, že to neřeší regulátoři. To je otázku, kterou musíte přednést na radě ministrů. A teď ta konkrétní věc u směrnice o veřejných službách nebo o směrnice o univerzální službě. To bude v létě zahrnuto do návrhu komise, takže to je velice důležité a konkrétní. Máte pravdu, to bude potvrzeno, dojde tedy k přeskumu e, směrnice o univerzální službě, ale teď jsme teprve ve fázi dalšího vyjednávání. Děkuji. No já mám pocit, že ty otázky byly zodpovězeny, takže vám velice děkujeme, pane Eschweilere, e, za to, že jste přišel a odpověděl na otázky. Děkujeme taku panu Vílanovi. Já prosím Eh, pozdravujte pana komisaře. Vzhledem k vynikající disciplíně v naší eh, schůzi se nám podařilo hodně dohnat spoždění, eh, se kterým jsme začali. Dostáváme se tady k dalšímu bodu a to je zpětná vazba z probíhajících trialogů. Je to paní de Castillo Vera, eh, která se tím eh, eh, zabývá a ona tady dnes není. Ona mě požádala, abych připomněl, že pro směrnici o bezpečnosti sítě, že je tady podle pravidla 54 ITRE jako přidružený výbor. V prosinci 2013 v minulém volebním období byla schválena tato směrnice Vzhledem k tomu, že paní Pilar del Castillo tady dnes nemůže být, tak já bych chtěl schrnout, nebo byl jsem vyzván, abych schrnul hlavní výsledky jejím jménem. Tato směrnice je prvním legislativním předpisem o kyberbezpečnosti. Je to první důležitý krok k eh, vysoké úrovni bezpečnosti v oblasti kyber bezpečnosti v Evropě. Jsou tady tři věci. Operátoři kritické infrastruktury jako energetiky, dopravy a klíčových digitálních služeb budou nuceni eh, implementovat opatření eh, na nejvyšší úrovni Eh, budou informovat o všech incidentech vnitrostátní orgány. Za druhé, je třeba vypracovat národní strategie pro bezpečnost této oblasti a také ohlasovat eh, případné incidenty příslušným týmům, které monitorují eh, situaci a reagují na kyberútoky. A za třetí, měla se zlepšit spolupráce mezi členskými státy o výměně informací a osvědčených postupů. EU bude takto lépe vybavena, aby reagovala na hrozby vůči kyberprostoru a bude vytvářet bezpečnější prostředí pro růst a zaměstnanost. E, to je e, důležité. E, chceme poděkovat paní Del Castillo k úspěšnému výsledku. Pokud má někdo nějaké otázky, paní Del Castillo si je ráda vyslechne. A nyní pan Kelly z EPP eh, přednese své poznámky k této zprávě. Děkuji, pane předsedo. Já mám to potěšení, že jsem byl zpravodajem za výbor ITRE eh, k nařízení o, bezpeč, o kyberbezpečnosti. Eh, v lednu 2012 jsem takto vlastně komunikoval s paní komisařkou Redingovou o této věci. Pak se vše dostalo zpět do výboru ITRE eh, ještě v roce 2013, v březnu 2014 do Evropského parlamentu a konečně za lotyšského předsednictví to bylo schváleno radou eh, v červnu 2015, což otevřelo cestu k trialogům, eh, které začaly okamžitě ještě za lucemburského předsednictví červnu 2000, červenci 2015 a pak eh, trialog byl 15. prosince 2015 eh, uzavřen. Takže děkujeme lucemburskému předsednictví za to, jakým způsobem vedlo tyto, eh, tato jednání v trialogu. Toto nařízení nahrazuje směrnici 1995 a doufáme, že to bude na řadu let. Jsou tady některé důležité body. První věc je nařízení, které e, znamená, že stejná pravidla ochrany e, údajů bude platit ve všech 28 členských státech, případně více. Je to také otázka jednotného e, kontaktního místa pro podniky. Podniky budou mít jen jednu Eh, dohledovou organizaci, nikoli 28, jako tomu bylo dříve. A stejná pravidla budou platit pro všechny podniky, bez ohledu na to, kde působí, kde jsou ustanoveny. Podniky budou plnit stejné standardy, stejné normy a podniky mimo Evropu budou muset aplikovat stejná pravidla na trhu EU, když chceme vytvořit rovná pravidla pro všechny. Je tady otázka technologické neutrality, přenositelnosti údajů, eh, možnost přenést osobní údaje od jednoho poskytovatele k druhému poskytovateli, otázka malých a středních podniků eh, a jejich přítomnosti na trhu, eh, tváří v tvář telekomunikačním gigantům. To je důležité, chceme, aby evropská ekonomika byla konkurenceschopná. A pak je tady také ochrana údajů, společný princip eh, pro eh, inovace, používání nových technologií, pro zabezpečení eh, osobních údajů. A pak je tady další důležité zlepšení techniky, včetně krypt, krypto, kryptování šifrování jsou tady důležité. Použí, mm, podporují použití eh, eh, takovýchto údajů. Já myslím, že se nám podařilo nakonec prosadit naše eh, důležité zájmy. Historicky a vědecky se nám podařilo zachovat výsledky výzkumu Původně tady mělo být příliš striktní omezení eh, zpracování eh, z hlediska výzkumu a nám se podařilo prosadit kompromisní text, který vylučuje harmonizované údaje z takových omezení eh, tohoto tohoto nařízení. Mm, kontaktoval jsem celou řadu výzkumníků a oni mě řekli, že s takovýmto kompromisem mohou fungovat. A pak z hlediska ITRE Eh, podařilo se nám dosáhnout eh, snížení eh, administrativy, byrokratické administrativy, které představují velké náklady pro podniky. Tato reforma tedy to umožňuje. Malé a střední podniky eh, budou moci dále poskytovat eh, své služby, Nema, jsou osvobozeny eh, z některých zpracování údajů, které nejsou jádrem podnikatelské aktivity, mají také provést posouzení dopadu. Po dvou letech, či vlastně po třech letech, teď máme nařízení a Myslím, že zřejmě v dubnu bude možné oficiálně vše eh, schválit pro celou Evropu do dvou let. Děkuji. Děkuji, pane Kali, za vynikající práci, kterou jste odvedl jménem tohoto výboru. Myslím, že to je velice důležité a všichni můžeme být eh, hrdí na váš eh, osobní přínos k tomuto důležitému tématu. Dámy a pánové, nejen, že jsme dohnali spoždění, ale mohu vám říci, že jsme vlastně skončili dříve. Pokračovat budeme ve tři hodiny odpoledne a budeme mít to potěšení, že eh, přijde eh, komisař Mojedaš.